Dobrý večer, milé kolegyně a milí kolegové. Zahajujeme opět s zasedáním našeho výboru. Dnes je to mimořádné zasedání a začala bych i hned bodem jedna na pořadu jednání. Pořad jednání máte k dispozici. Mně není známo, že by si někdo přát nějakou změnu a když tak hledím do zálu, vidím, že ani není nikdo o, ženu nežádá, o změnu nežádá, takže je to takto schváleno. Nyní bude číslo dvě, sdělení předsedkyně. A nejdříve bych vám ráda řekla, jaké máme jazyky k dispozici. Schůze je přenášena jako vždycky na internetu. Budete potřebovat za chvíli své hlasovací karty, takže prosím mějte je při ruce. A oznamuji vám, že v souvislosti s eh, posunutím které vyplynulo eh, z důsledku referenda ve Velké Británii, jsme museli slyšení a hlasování o malckém členu účetního dvora odložit a ráda bych vám sdělila, že jsme učinili vše pro to, abychom toto slyšení mohli mít i hned po kouzi, konce letní přestávky. Bude to tedy slyšení s hlasováním a vše, co bude nutné z procedurálního hlediska, eh, bylo učiněno zde v parlamentu tak toto tady oznamuji a musím vám říct, že již nebudeme muset dělat nějakou e, speciální volbu, my samostatní, samostatnou volbu, protože si všichni myslí, že jsme hlasovali správně, takže i hned po letní přestávce bude slyšení a volba mladského člena, včetně odvora. Děkuji, jsme bodu číslo 3. Stanovisko která se týká vytvoření konečného systému DPH a boje proti podvodům v oblasti DPH. Navrhovatel je pan eh, kolega Ali a tím tomu předávám slovo. Uh, Já bych eh, rád poděkoval všem kolegům, stínovým zpravodajům. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout rovnováhy, což je dobré pro všechny členské státy a pro Evropskou unii jako takovou. A nemám k tomu více co dodat. Myslím si, že jsme udělali dobrou práci. Děkuji. Děkuji mnohokrát a tímto se dostáváme k hlasování. Soustředí se všichni ano, takže eh, pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti. Strželi se schváleno dvojka pro, proti, Strželi se schváleno trojka pro, proti, Strželi se schváleno čtyřka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pětka ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se. Podle mne je většina, ale ověříme, takže první část čísla pět zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Druhá část pro. Proti zdrželi se schváleno. Šestka pro proti, zdrželi se schváleno, sedmička pro, proti, zdrželi se schváleno a osmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto, devítka pro, proti, zdrželi se schváleno, desítka pro, proti, zdrželi se, mám pocit, že to bylo zamítnuto, takže ověříme, ověřujeme číslo 10, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Jedenáctka pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Dvanáctka pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Třináctka pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Čtrnáctka byla stažena. Patnáct pro. Proti zdrželi se schváleno. Šestnáct ve dvou částech. První část pro. Proti zdrželi se schváleno. Druhá část pro proti, zdrželi se, zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto, 20 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, Mám pocit, že to bylo zamknuto, takže ověříme první část eh, návrhu číslo 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamknuto. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno 21. Stažena 22. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno 23. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno 24. Pro? Proti? Zdrželi se. Eh, ověříme. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, bylo to zamknuto. 25 pro, proti, zdrželi se schváleno, 26 pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto, 27 pro, proti, zdrželi se schváleno, 28 bylo staženo, 29 pro, proti, zdrželi se schváleno, 30 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, Tedy má, opravuje se paní předsedkyně, má, má pocit, že to bylo přijato, je to přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 32 stažena, 33 ve třech částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno, třetí část pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověříme třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se schváleno 35 pro, proti, zdrželi se schváleno 36 pro, proti, zdrželi se schváleno 37 pro, proti, zdrželi se zamknuto 38 pro, proti, zdrželi se zamknuto 39 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 staženo, 42 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 43 staženo, 44 ve dvou částech pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Per druhou část tedy ověříme. Ověříme druhou část čísla 44. 44, druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. 45 pro. Proti zdrželi se schváleno. 46 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 47 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 48 pro Dobrá, ověřujeme číslo 47. Za vyhlasování. Končím hlasování. pro, proti zdrželi se schváleno, 49 pro, proti zdrželi se schváleno, 50 pro, proti zdrželi se schváleno, 51 pro, proti zdrželi se schváleno, 52 pro,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 proti, zdrželi se schváleno, 61 pro, proti, zdrželi se schváleno, 62 pro, proti, zdrželi se schváleno. Tím se dostáváme k závěrečnému elektronickému hlasování, které probíhá jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Blahopřeji panu zpravodaji, panu kolegovu Ali. Děkuji mnohokrát. pak máme na našem pořadu jednání téma ITERu. Bude zde e, pan ředitel pro e, energii z fůze, a já se ptám, kde je. A e, omlouvá se paní předsedkyně, já vás zde srdečně vítám, pane generální ředitele, vy jste zde. Takže já vám i hned předávám slovo pro to, abyste nám mohl vysvětlit, jak to tedy vypadá s aktuální situací okolo ITERu. Velice nás to zajímá a velice pravidelně se ITERem zabýváme, neboť ITER samozřejmě z rozpočtového hlediska je tak trochu problematický. Takže máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Pokud dovolíte, tak nejprve vás zasvětím do toho tématu ITER jako člen Rady ITERu za komisi a následně Johannes poskytne uh, informaci o podniku Fusion for Energy, tedy o tom evropském příspěvku. E, zatím to bylo tak, že já jsem byla předsedkyně, to znamená, že e, bych vás poprosila tak, aby začal kolega a kromě toho e, by bylo dobré, kdybyste se hned vyjádřili k těm jednotlivým bodům. Ano, děkuji. Pane Paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, přeji všem hezký večer, dávny a pánové, dobrý večer. Prosím o tu druhou prezentaci. Teď prosím o folii číslo 3. Mám radost, že vás mohu informovat o aktuální situaci ITERu a podniku Fusion for Energy. Já jsem již půl roku působil co by ředitel tohoto podniku a musím říci, že to byl čas velmi zajímavý a že mě to naplňovalo. Pojďme se podívat na to, proč tedy na jadernou syntézu vynakládáme tolik prostředků, co se nám podařilo v prvním pololetí tohoto roku. Kromě toho bych trochu eh, zhodnotil harmonogram, náklady, zlepšení výkonu na základě opatření, která jsem začal v podniku zavádět a kromě toho e, spolupráce e, s dalšími e, organizacemi, protože se objevila obava, že je to špatné v samotném základě, to znamená, že samotná personální změna tomu nepomůže. A kromě toho chci ještě představit určitý harmonogram do roku 2025, tak abyste měli před sebou trochu hmatatelnější program a plán. Další folie, prosím tady, eh, prosím, eh, přeskočte ty animace, ukažte celou průsvitku. Proč tedy vynakládáme tolik času a energie do jaderné syntézy? Pokud se podíváte na řecké filozofie, filozofy, tak eh, zjistíte, že ptáci tedy chtěli létat a kromě toho slunce obsahuje uh, obrovské množství energie. To znamená, že to byla taková původní myšlenka, kterou dále rozvinul ve středověku Leonardo da Vinci, ale e, následně tedy člověk poprvé vzlétl do vzduchu a dneska létají Airbusy úplně běžně. Takže takový je vývoj. Ve 30. letech minulého století vědci přišli na to, k čemu dochází ve Slunci. Dochází tam k jaderné syntéze a ruský vědec Sacharov začal sestavovat první stroj, který v 50. letech měl simulovat tuto syntézu v lahvi. Nicméně zatím nejsme Eh, tak daleko jako letecký průmysl s Airbusy a musíme si tedy položit mnoho důležitých otázek, proto tu jsem. Další průsvědku, prosím. Výhody Jaderné fuze jsou tři, to znamená, že vodíku je dost, jeho plný svět, to znamená, že nemáme problém najít palivo. Kromě toho nevznikají z toho e, skleníkové plyny, nevzniká radioaktivní odpad a nedochází tady k řetězové reakci, k explozi. Pokud e, pokud totiž eh, si, si, si, dojde tedy k nějakému požáru, tak by bylo potřeba několik zařízení, tak aby k tomu požáru došlo. Další průsvitku, prosím. Ještě jednu, tuto přeskočíme. Dobře. Pokud se podíváte na historii, je to bohužel malé, nemůžete to přečíst, nicméně na levé straně vidíte ten vývoj od 50. let minulého století a je zřejmé, že za posledních 60 let se toto téma průběžně rozvíjelo. Mm. Zvyšovala se teplota, zvyšovala se tlak eh, při vytváření plazmy, to znamená, že je to podobné jako s čipy v počítačích. I ty se neustále rozvíjely a e, vždycky se podařil ten další krok toho vývoje. To znamená, že vědci vždycky dokázali dělat další krok ve vývoji menšího a výkonnějšího eh, čipu. A podobné je to s jadernou eh, syntézou. Poslední, eh, ten evropský torus se jmenuje JET. A to je tedy dal, poslední krok toho vývoje. Trvalo to dlouho, ITER bude ještě větší a je velmi důležité, aby tedy vznikla plazma, která bude generovat velké množství energie. To je ta základní základní myšlenka. Pokud se podíváte na e, rozdíly ve velikosti, tak pochopíte, proč to e, stojí tolik úsilí a peněz. Další průsvitka, pokud to srovnáte s dalšími velkými vědeckými projekty, tak Eh, si musíme přiznat, že to má váhu stejnou jako Eiffelova věž. Má to 10 milionů součástek, je to srovnatelné s Airbusem a kromě toho to váží 400 tisíc tun, eh, což odpovídá Empire State Building. Pokud se tedy podíváte na náklady, tak je to něco mezi Eh, zrychlovat, urychlovačem eh, částic v, černu, eh, v CERNu a Mezinárodní vesmírnou stanicí. Není to tedy levná záležitost. Je naprosto pochopitelné, že vy si kladete otázku, jestli ty peníze jsou tady vynakládány právem. Uh, Vedly se tedy diskuze o tom, jestli ta organizace není příliš komplikovaná. Pokud se podíváte na komplikace eh, nebo kombinaci různých eh, úrovní a grémií na evropské straně a na ITER na té světové úrovni, tak zjistíte, že je to skutečně velmi komplikovaný systém. Já působím ve společném podniku pouze půl roku, ale musím říci, že tady vládne konstruktivní duch spolupráce mezi jednotlivými stranami. I poslední rada ITERu proběhla velmi eh, úspěšně v konstruktivním duchu. Nevím, jak to tedy bylo eh, v minulosti, ale věřím, že navzdory komplikované struktuře se nám podaří společně spolupracovat, že naše spolupráce bude těsná a že ten proces urychlíme a že do toho vneseme větší míru předvídatelnosti. Další folie. K čemu došlo za posledního půl roku? Podařilo se nám vytvořit mnoho důležitých momentů, které představují eh, dosažitelné cíle v rámci ITERu, to znamená cívky, eh, vynutí Eh, kryozařízení a montážní hala, eh, to jsou ty vysoké jeřáby. Vypadá to, že tyto milníky jsou běžné, běžnými body eh, v celém procesu, nicméně v případě projektu ITER tomu tak není. Objevila se velmi intenzivní kritika, že to není dostatečně transparentní, dostatečně předvídatelné, nebyla tady jasná informace o tom, jestli tě, ty cíle, které jsme měli, byly skutečně dosaženy. To znamená, že Rada ITER se rozhodla, že stanoví určité milníky, které tedy eh, by měly monitorovat proces až do roku 2025. To je v projektech naprosto normální záležitost a je dobré, že to bylo v ITERu zavedeno. Eh, vidíte tady eh, věci, které již byly splněny. Eh, to, co splněno nebylo, není nijak zásadní. To znamená, že základní informace je ta, že dobře monitorujeme vývoj a že ten vývoj se ubírá správným směrem a má uspokojivé tempo. To takhle tedy vypadá v tuto chvíli staveniště ITERu. Už tam není ta velká prohlubeň, ta díra, jsou tam základy. Eh, je to dokončeno takřka do přízemí, do prvního patra. Je to velmi na, náročná stavba, je to odolné vůči zemětřesení. Snažíme se tedy naplnit ty nejvyšší ekologické standardy, především po katastrofě ve Fukušimě. A ten pokrok je znat, znat, akční a z toho mám radost. Toto je ta takzvaná montážní hala. Uprostřed vidíte velké jeřáby, možná bychom mohli jít ještě o folii dál. A ty jeřáby ještě uvidíme. V každém případě tady se sestavují jednotlivé součástky toho velkého stroje a následně eh, se tedy posouvají do té vlastní budovy, kde budou umístěny. Před dvěma týdny ehm, byly instalovány tyto, tato dvě zařízení eh, pro dva jeřáby, která by, které by měly eh, zdvihat 750 tun. Tady vidíte vynutí ehm, jed, jed, jednoho z, toho, z těch dílů jsou tu supervodivé magnety, největší, které kdy na Zemi vznikly. Tady vidíte další zařízení, jsou o něco eh, tenčí, ale větší. Byly vynuty na místě, není možno je převážet, pochází z Evropy, jeden z nich je nicméně z Číny. Další průsvitka, prosím. Tady to je velká součástka, která v podstatě eh, eh, eh, obsahuje plazma a se skupuje dohromady všechny další součásti, je z Koreji. Smluvní partneři mají trochu problémy s dodržením harmonogramu a rozpočtu, to znamená, že tady muselo dojít k určité revizi těch smluvních podmínek mezi a poměrem financování mezi Evropskou unii a Koreou, tak abychom se eh, přizpůsobili původnímu plánu. Pokud jde o eh, celkové náklady, tak tomu se nepochybně ještě vyjádří kolega z DG Energy. Otázka, kterou, která nám byla položena, v loni na podzim eh, spočívala v tom, jak vznikly ty více náklady. My jsme to rozdělili, rozdělili na jednotlivé části systému, které dodává evropská strana. Největší eh, součástí je samotné stanoviště a budovy. Víte, že eh, tady, že každá stavba má tendenci generovat více náklady, nicméně tady jsou ty více náklady velmi vysoké. Má to mnoho důvodů. Jedním z nich je to, že původní propočty nevzaly v potaz všechny budovy, byly tam tady určité rozdíly eh, v systému, v, v klimatizaci. Kromě toho, po katastrofě ve Fukušimě se zvýšily bezpečnostní požadavky a v neposlední řadě třetí důvod, když došlo eh, ke stavení, e, zahájení stavby, tak zatím nebyl hotový projekt. To znamená, že tady byly diskuze mezi e, podnikem Fusion for Energy, což byla nově vzniklá organizace, která ještě e, plně nefungovala. To znamená, že docházelo k průběžným změnám projektu a to generovalo velké množství více nákladů. Později tady uvidíte, že v poslední době došlo ke zlepšení a že se nám podařilo dostat eh, tyto více náklady pod kontrolu. Kromě toho jsou tu tady další eh, více náklady, které tedy souvisí s tou investiční složkou a já si myslím, že to je také záležitost, kterou musíme pečlivě eh, zkoumat, protože požadavky se zpřísnily. Vidíte, že pokud jde o částky v eurech, tak eh, ty více náklady nejsou tak zásadní ve srovnání s eh, celkovými více náklady. Pokud se na to podíváte v procentuálním zachycení, tak eh, to zase vypadá jinak. Nemyslím si, že bychom se měli pouštět do větších podrobností, leda, že byste se chtěli na něco konkrétního zeptat. Děkuji vám za pozornost. So what do we do to get... Takže co můžeme udělat, abychom lépe jak si udrželi kontrolu nad těmi náklady? Jsou tu určité zásadní položky oblasti, těm musíme věnovat eh, velkou pozornost a máme samozřejmě k dispozici dobré experty, které, kteří budou zmírňovat, řekněme, ta rizika. Pak u budov, tam ten pokrok je poměrně podstatný. Možná se nacházíme tak někde uprostřed toho procesu kontroly, byly posíleny tento podnik je nyní projektová vlastně společnost a k jednotlivým rozhodnutím se přistupuje společně. V minulosti ta nejrůznější e, nařízení a rozhodnutí prostě byla tak nějak v oběhu a každý je v danou chvíli jenom podepisoval. Nyní tu máme tak, eh, takový nový nástroj na plánování, je to hlavní takový eh, plánovací názor. Každoročně se bude revidovat, budou se tam zahrnovat možná rizika je to také eh, nezbytná určitá změna kultury, protože je důležité nesledovat jenom jaksi harmonogram a takovou tu vědeckou výsostnost, ale právě ty náklady. I v samotném vedení tedy eh, došlo k, zřejmě, zejména minulý týden ke změnám takže věť, jako většina obchodních společností máme výkonného ředitele, tam bude tedy centralizována a právě ta část kontroly a plánování tady do této funkce. No a ještě několik slov o tom procesu vylepšování výkonnosti podniku, protože to eh, je, nebo aspoň jak na to nahlížím já, ten obecný program jako u běžných průmyslových podniků, které, kterým hrozí bankrot, tak je důležité se zaměřit tedy na ty velké projekty a na ty nejproblematičtější. Na to už jsme se tady zaměřili, je nezbytné navýšit leadership, Eh, provádět eh, rozhodnutí, eh, provádět hodnocení, k takovýmto aktivitám již přistupujeme, už k tomu dochází, je třeba také optimalizovat procesy i časové plánování, optimalizovat. Pak plnění, samozřejmě, to tam bylo v minulosti hlavním tématem, ale to načasování stálo tak nějak stranou. No a v neposlední řadě také důležité to sladit s mezinárodní organizací ITER a s výzkumnými agenturami, vytvořit tu takový ten, toho týmového ducha, aby to nebyly jenom takové individuální laboratoře v jednotlivých zemích, které nebudou propojeny. Je důležité to vše sladit e, s našimi záměry a prostě učinit ITER efektivnější No a kolega Gerasimus Tomas k tomu eh, následně také řekne ještě více. Takže abych to stručně zhrnul, k čemu došlo za těch posledních šest měsíců, Setkali jsme se s komisařem Kanětem, setkali se s ním všichni významní manažery, všechny zúčastněné strany. Eh, setkání proběhlo na místě ve Francii. Také asi víte, že Francie je největším přispěvatelem do oblasti fúze. Máme tu také takový projekt nazvaný Přímá cesta k plazmatu, ale samozřejmě to asi nebude mít okamžitý dopad. To je jako když navýšíte kapacitu u, u aut, motoru, u vozidla, tak se zrychluje, ale nějaký okamžitý účinek tady, co se týče výkonnosti, to bude trvat určitou dobu třeba u toho automobilu musíte snížit třeba jeho hmotnost, tak tady se musíme soustředit zase na důležité aktivity, aby vše proběhlo včas. No ale k tomu již došlo v lednu. Um, následně um, tedy jsme se rozhodli eh, dávat tu klíčovou váhu všem těm nezbytným projektům, tak aby jsme tu mohli mít výsledky v roce 2025. To je ta hlavní priorita, no a ty méně prioritní záležitosti k těm přistoupíme později. Samozřejmě, že tedy vše a se tak nějak dá dohromady, až všechny zúčastněné strany, všechny ty národy si to tak nějak převezmou k srdci za své a propojí se všechny ty aktivity. To je ten klasický recept, jak vyřešit prostě ty upadající projekty. Tak to nějak to vyjádřil i pan komisař Kaněte. A mně to tak nějak bylo vlastně vnuceno, ale musím uznat, že je to určitě ta správná cesta. Takže ten projekt eh, Cesta přímo eh, k plazmatu Tady se snažíme v první řadě tedy stabilizovat ty klíčové projekty, soustředit se na zdroje, na ty nejkvalitnější eh, odborníky pro tento projekt optimalizovat spolupráci mezi ITERem, i a aby nedocházelo také k duplikaci zaměstnanců, snižovat potenciální rizika a také tu mít priority podobné s nejrůznějšími laboratořemi fúzi jsou tu určité hodnoty, kde samozřejmě ideální hodnota by byla na 100%, my jsme na nějakých 79, pak se soustředujeme eh, v rámci toho projektu First Plasma, to je tedy naše priorita, ale samozřejmě jsou nezbytné i velké změny ze strany eh, lidí. A mě těší tedy, že i eh, pokud došlo ke změnám na nejrůznějších postech lidí, tak lidé se věnují jiným oblastem, ale se stejným zájmem. Tady máme takové komplexní šablony, které jsme také analyzovali, abychom zjistili tedy, jak nejlépe se na celou záležitost soustředit. No a dopad tedy v první řadě bylo nezbytné zajistit, aby do roku 2020, abychom měli tedy ten rozpočet 6,6 miliard. You okay? There's a noise. Spanish translation. can I? Okay. Second, we are optimizing human resources across... Pak tedy optimalizace lidských zdrojů prostřednictvím um, nejrůznějších agentur, to znamená um, Vyčlenili jsme více pracujících právě na to sestavování a, a samozřejmě upřednostňujeme ten projekt First Plasma a zároveň ITER-IO optimalizuje tedy to ses, ty sekvence sestavování, sestavování těch velkých strojů, aby tam nedocházelo k velkým spožděním, protože nyní je to závažné nějakých tři a půl roku a doufáme, že přispění jo, to si asi bude vyžadovat zase dodatečné náklady. No a my se takovéto dopady snažíme maximálně snižovat. No a pak dopad na ty eh, laboratoře fúzí v Evropě, tam dojde asi k nějakému navýšení 20%. Nicméně prostě zásadní, abychom ty nezbytné zásadní součástky dodávali včas. Toto je tedy v souhrnu toto vylepšení, ke kterému již došlo, tedy podpora projektu First Plasma, oblast eh, budov pod kontrolou, zajištění toho, že nedošlo k velkým výdajům, udržet výdaje pod kontrolou <clears throat> vždycky dojde k něčemu, co prostě neprobíhá perfektně, tam někde to probíhá dobře a někde jinde už to zase utíká. A pak eh, projektový management, máme některé oddělení, které na to dohlíží, řídící výtor, výbor, ITER byl velice přínosný pro Evropu. Evropa obdržela více než 50 vyplacených prostředků z fondu, ale vlastně představuje 45 jako taková, což je pro nás tedy velice výhodné. A analýzy tedy prokázaly, že všichni eh, v tom projektu zaznamenali tedy pozitivní dopady jednotlivých těch bodů, jednotlivých těch milníků a pak tu máme tady v neposlední řadě přijetí finančního nařízení, no ale stále ještě musíme udělat mnoho práce. Tady vidíte určitý požadavky z účetního dvora. A modrá linka znázorňuje tady tu, eh, ten požadovaný cíl. Tady máme analýzu vývoje. Někdo eh, Někteří z vás tomu to vývoj může rozumět. Máme tu tedy vývoj, eh, časový vývoj a tady uvedu příklad od září z loňského roku. Tak eh, tak eh, tady opravdu tohoto kamaku vidíte velký dopad právě díky tomu té kontrole výdajů. Pak eh, několik podobných takových grafů, kde vidíte, že u některých ještě dochází ke spoždění, ale většina z nich je již stabilní. No a co nás čeká v budoucnu? Takže eh, implementujeme ten program eh, Cesta k prvnímu plazmu. Tady komise i ITER, i O dokončuje to detailní plánování až do konce projektu. To naplánování je velice detailní až do roku 2025. Máme tady ty hlavní body, hlavní kroky. Další rada ITERu zasedne v listopadu a stejně tak detailně by to mělo být do, vypracováno až do konce samotného projektu, to znamená do toho roku 2025. A já jsem přesvědčen, že se podaří udržet tedy tyto dopady, e, tyto náklady, i když přesnější to budeme mít v listopadu. Pak e, lepší finanční kontrolu, to budeme mít také zvláštní eh, oddělení na komisi. Eh, bude to rozděleno do dvou skupin, kde budou zasedat zkušení eh, manažer, manažeři a Soustředíme se tedy zejména na tu oblast snižování nákladů, na kontrolu finančních systémů A pak také eh, v našem nákupním oddělení budeme snažit eh, provádět nákupy rychleji prostřednictvím většího počtu menších nákupů. Tato oblast u nás také dosud nefungovala velice dobře, takže i toto hodláme vylepšit. Pak eh, hodnocení rizik. Tady hodláme spojit nejrůznější místní agentury, a máme tu i spolupráci se, španělským, se Španělskem. Tady měl by se dokončit ta smlouva ohledně toho umístění. A nyní je to podrobeno tedy zhodnocování ze strany parlamentu a také účetního dvora. Takže se blížíme závěru, že budeme mít tedy i eh, vybrané to místo pro náš projekt. Další eh, důležité body tedy pro tento rok. Tady to je asi příliš mnoho informací v malém textu. Tady máte tedy vyjmenované, jak to máme rozdělené až do roku 2025. No a ta cestovní mapa ode dneška až do toho eh, zasedání Rady ITERu eh, v listopadu, celá řada workshopů, zapojení eh, příslušných států, vysílání zaměstnanců, spolupráce výboru a hlavní je tedy splnění toho plánu vůči radě v listopadu. Takže Toto je takový přístup na základě vytvoření cestovní mapy a odráží to, řekněme, toho nového ducha, toho, ten nový druh vedení celého projektu. A já vám děkuji za pozornost a čekám na vaše otázky. My děkujeme vám za vaše prezentace. Bylo by bývalo krásné kdybychom je mohli také poslat našim členům, kteří zde právě není. Tedy byla bych ráda, kdybychom je mohli dostat v elektronické podobě. A připomínám všem těm, kteří neznají tu dlouhou historii projektu ITER, že jsme měli zasedání s panem zpravodajem Marineskem a dalším, kde eh, se hovořilo o nových číslech, eh, co týče rady pro ITER a eh, doslechli jsme se, že bylo někdo se ovrátil, z pros... ITER chtěl strojnásobit eh, náklady na personál a zdvojnásobit náklady na sebe, nebo obačně, já přesně nevím, ale pro nás tedy po tomto zasedání jsme si kládli velkou otázku, eh, co se týče té spolehlivosti těch údajů a proto máme to zasedání nyní a příští týden v Bruselu schůzi s panem eh, komisařem Kanětem a chceme se zeptat právě na spolehlivost těch údajů a na to, jak tedy budeme nyní společně postupovat dál. Já tedy děkuji za prezentace. Já osobně jsem z toho pochopila, že v rámci projektu ITER tedy se momentálně jedná profesionálně, ale problém mám v tom, že jsem tady již dlouhou dobu a vždycky jsem slyšela toto, že se tam to tedy profesionálně organizuje. Ale nyní eh, musím říci, že pane Zičí Energy, máte tedy slovo a řekněte nám, jak spolehlivě jsou tedy ta, ty údaje nyní, jak to konkrétně vypadá. Máte slovo. Prezident. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Mohu taky promítnout pár průsvitek? Běžte prosím přímo na stránku číslo 5. Chtěl bych se zabývat přesně těmi problémy, o kterých jste hovořila, paní předsedkyně. My jsme se za vedením pana komisaře Kaněte rozhodli, že budeme řešit tři otázky. To znamená, že změníme vedení a že zajistíme to, aby eh, tedy ten projekt byl řízen no, novými manažery. E, kromě toho jsme tedy těsně spolupracovali s panem Bigotem. Kromě toho bylo potřeba, abychom měli realistický harmonogram a abychom také měli realistický rozpočet. V listopadu konsorcium ITER navrhlo nový harmonogram. Tento harmonogram nebyl schválen, byl zamítnut z důvodu, které jste zmínila. Nicméně my jsme nechtěli ten projekt zastavit a proto jsme z toho vyňali dva první roky. Vyňali jsme dva první roky z toho plánu, z toho harmonogramu a vytvořili jsme určité milníky, eh, tak abychom tady mohli monitorovat výkon, vývoj toho projektu a abychom mohli zajistit, že se budou plnit ty stanovené cíle. To právě představil Johannes na základě těchto nových takzvaných milníků eh, je ten vývoj velmi dobrý. V roce 2010 tady byl stanoven harmonogram a Již tehdy to vedení a zaměstnanci považovali tento harmonogram za nerealistický. To znamená, že nyní je ten harmonogram jiný, modifikovaný a realističtější. To je první věc. A druhá věc. Chtěli jsme tedy nový časový plán, který by byl více realistický, důvěryhodnější, proto jsme tedy přijali několik opatření, požádali jsme o nezávislou revizi. E, ta revize byla provedena nezávislým panelem. Snažili jsme se tedy prověřit, jestli ten časový plán byl stanoven řádným způsobem. Jak řekl Johannes, nejde pouze o personální otázky, jde také o ty systémy, jestli ty systémy jsou vůbec schopny vytvořit realistický časový plán. Ta nezávislá revize přinesla skvělé výsledky, bylo to pod vedením pana profesora Wagnera eh, je to k dispozici, pokud by se váš výbor nebo eh, jiný výbor chtěl přímo pana Wagnera zeptat, tak je možné, aby se k tomu vyjádřil. Ukázalo se, že kvalita procesu při sestavování toho časového plánu byla dobrá. Nicméně vzniklo doporučení, aby do toho byly zapracovány určité e, rozdíly. A sice by ten postup měl být takový, že se nejprve budeme soustředit na první plazmu a teprve potom přistoupíme k dalším otázkám. A to je to, o čem hovořil pan o čem hovořil Johannes, to je ta přímá cesta k prvním plazmě. To je tedy ten vývoj od dubna, kdy bylo, byla představena ta nezávislá revize. Dochází tady k určité konvergenci a díky vedení Johannese eh, jsme tedy iniciovali ty první kroky směrem k plazmu, k plazmatu. Eh, a vypadá to, že jsme tedy na dobré cestě. Je k tomu potřeba jedna věc, a sice dobrá spolupráce mezi eh, zaměstnanci konzorcia ITER a podniku Fusion for Energy a eh, jde o to, aby tedy splnili stejný cíl. V minulosti tomu tak nebylo. Šlo tedy o dobrou kvalitu procesů v konzorciu a Jde o to, aby ten design procesu byl dobrý a aby také bylo uznáno vedení pana Bigota. Bez tohoto postupného přístupu bychom dále nepokročili. nepokročili. To znamená, že my tu máme doporučení Rady ITERu z listopadu a díky tomu se nám podařilo tedy držet se rozpočtu, který by nám byl v rámci víceletého finančního rámce vyhrazen. Zazněla určitá doporučení, která byla formulována v té nezávislé revizi. Ta doporučení se týkala především toho, že je potřeba zlepšit e, řízení rizik a že je kromě toho potřeba zavést určité procesy, pokud jde o lidské zdroje. Kromě toho, prosím o to předešlou průsvitku. Dobře. Paralelně jsme nechali nezávisle prověřit management organizace. K tomu dochází pravidelně a bylo to tedy provedeno i v prvním čtvrtletí. Jednoznačně byl prokázán pokrok eh, v řízení eh, projektu ITER. Eh, fungování nebo působení personálu bylo hodnoceno kladně. Správným způsobem tedy byl ten projekt řízen a byly také správně prováděny změny v designu. V neposlední řadě bych rád zmínil ještě jednu věc, a sice Kongres Spojených států, tedy eh, požádal také o hodnocení projektu ITER a z toho vzešlo pozitivní doporučení. Eh, to znamená, že eh, v nadcházejících letech dojde ještě k další revizi. Další folii, prosím. Já si myslím, že Prostřednictvím těchto opatření se nám podařilo dosáhnout toho, že se tedy v Dubnu konala mimořádná rada výboru nebo projektu ITER. Tato rada měla potvrdit eh, to, že tedy eh, budeme postupovat v jednotlivých fázích, že se nejprve budeme soustředit na tu první plazmu. Bylo to velmi obtížné, protože tu byli někteří partneři, kteří chtěli dělat několik věcí na najednou, tak jak tomu bylo v minulosti, nicméně to není možné, není to možné z evropské strany, tak abychom se drželi rozpočtu, vzhledem k těm rozpočtovým omezením, eh, která tu v rámci víceletého finančního rámce jsou, to zkrátka není možné. Musíme postupovat po jednotlivých fázích. A díky tomu tedy budeme schopni jednotlivé fáze eh, lépe kontrolovat. Rada ITER eh, kromě toho konstatovala dvě věci. Ta mimořádná rada projektu ITER konstatovala to, že ten nový časový plán je eh, tedy realistický, že je možné ho dosáhnout a kromě toho formulovala doporučení, že financování tedy musí být eh, za co možná nejomezenějšího rozpočtu. Někdy je to tak, že se přijmou opatření, ale je tu poměrně velkorysý přístup, pokud jde o financování. Nicméně a mm, Dubnová rada ITER rozhodla, že tomu tak nebude. Eh, a to i pokud jde o e, personál, o množství personálu. Dubnová rada požádala o to, aby maximální počet pracovníků e, se držel tedy 1050 a aby další e, pracovníci, tedy úkoly, které měli plnit ti další pracovníci, byly vyřízeny jinak. Kromě toho se tu představil nový časový plán, eh, to bylo tedy na radě ITERu v červnu. Tento harmonogram obsahuje dobrou i špatnou zprávu. Ta špatná zpráva spočívá v tom, že eh, první plazma, její stavba, která měla skončit v roce 2020, bude o pět let později. To znamená, že se to minimálně o pět let posune a bude to pravděpodobně v eh, prosinci roku 2025. A podle našeho názoru to bude ještě o rok nebo o rok a půl později. To znamená, že nejdříve to bude v prosinci roku 2025. Bylo to potvrzeno nejrůznějšími způsoby, tak znamená, že toto datum je v tuto chvíli důvěryhodné, mnohem důvěryhodnější než ta, ty předchozí plány. E, není to pouze tím, že ten harmonogram byl e, prováděn za lepší analýzy, ale je to dáno i tím, že se na tom shodly všechny tzv. domácí agentury a kromě toho jsme objektivně v jiné fázi tohoto projektu. Z objektivního hlediska je to tak, že se nacházíme ve fázi, kdy 80 designu je hotovo, 90 eh, smluv již bylo uzavřeno, to znamená, že v tuto chvíli už je skutečně potřeba a eh, stanovit eh, hlavní body té další fáze projektu. Bylo to tedy možné přijmout na úrovni Rady ITERu jako realistický harmonogram, nicméně Rada ITER eh, se snaží i nadále o to, aby ty náklady byly co možná nejnižší. To znamená, že jsme se neschodli na návrhu eh, generálního ředitele, pokud jde o náklady. Požádali jsme ho, aby v listopadu představil další návrh. Eh, v tuto chvíli ten návrh je o 400 milionů nižší než ten dřívější, ale mm, na, ty náklady by tedy měly být ještě nižší. Jsou to náklady eh, do okamžiku první plazmy a potom eh, se budou náklady omezovat i v tom pozdějším období po roce 2025. V každém případě tady máme určité stropy nákladů, eh, to je nepochybně potřeba. My jako Evropská komise počítáme s tím, že bychom tyto dokumenty eh, dali k dispozici vašemu výboru. V tuto chvíli vyřizujeme určité formality, tak abychom získali povolení od Rady ITER. V každém případě budeme chtít dostat vaší žádosti z listopadu loňského roku. Tyto dokumenty jsme za nás prověřili a chceme je tedy dát vašemu výboru k dispozici, tak abyste si mohli přečíst veškeré detaily, veškerá rozhodnutí, která padla a s tím zpěté dokumenty. Další folii, prosím. A to je pravděpodobně poslední prosvědka, kterou vám ukážu. Počítáme s tím, že bychom vydali sdělení za Evropskou komisi, tak abychom eh, Radu a parlament požádali o mandát. Bude to tedy sdělení určené eh, eh, Radě parlamentu a Euroatomu. A požádáme tedy o mandát, tak abychom mohli formálně jednat a uzavřít dohodu o tomto novém časovém plánu, v průběhu roku 2017. To znamená, že budeme dodržovat podobný postup, kterého jsme se drželi v roce 2010. Ten časový plán tedy bude schválen na úrovni členů Rady ITER a po schválení rozpočtovými orgány tedy předložíme radě i, komis, i parlamentu eh, sdělení s prozbou o mandát, tak abychom tedy mohli pokračovat v těchto jednáních a potvrdit eh, ty závazky na ministerské úrovni všech zúčastněných stran projektu ITER v roce 2017. Prakticky to znamená to, že těch 6,6 miliard zdrojů v cenách z roku 2008 byl, budou, bude dodrženo. To tedy dodržíme navzdory tomu, že eh, činnost je mnohem intenzivnější a práce se zrychlují. Kromě toho budou poskytnuty další prostředky, které budou potřeba na dokončení stavebních prací, protože těch 6,6 miliard bylo schváleno na eh, vytvoření eh, stavbu první plazmy a nebo prvního plazmatu a následně tedy bude eh, potřeba financovat i tu provozní fázi. Kromě toho tedy to bude období po roce 2025, které bude vyžadovat ještě další příspěvek, eh, především příspěvky v naturálích ze strany eh, podniku Fusion for Energy. To znamená, že eh, tyto příspěvky neskončí v okamžiku, kdy bude realizováno první plazma, ale bude to pokračovat i po roce 2025. To budou takové ty příspěvky v naturálích, které nebudou zpěty přímo s prvním plazmatem. Ty dokumenty tady budou, jak jsem řekl, k dispozici a e, pan komisař Kaněte k tomu nepochybně poskytne další detaily. Bude potřeba, abychom e, dokončili stavbu ITER. E, my jsme tedy původně vycházeli z částky 6,6 miliard, to bylo rozhodnutí z roku 2010. Na, oproti tomu tady budou potřeba určité víken, více náklady a e, další příspěvky. E, I příspěvky ze strany podniku Fusion for Energy tady budou vyšší, protože i Johannes hovořil o tom, že bude potřeba o 1,2 miliardy víc na stavbu těch budov a další prvky, další komponenty to tedy vychází ze zprávy podniku Fusion for Energy, která byla představena v prosinci eh, v parlamentu. Vychází se z toho, že to bude minimálně o 2 miliardy víc a kromě toho budeme potřebovat i další příspěvky eh, k eh, mezinárodnímu konsorciu ITER. To znamená, že budeme v období 2021 až 2025 potřebovat o 3 miliardy víc. Závěrečná nebo definitivní čísla zveřejní komise v návrhu nového víceletého finančního rámce, jak jsem řekl, jak na úrovni Rady charakter, tak na úrovni řídícího orgánu se tedy snažíme, nebo řídícího orgánu Fusion for Energy se snažíme o co možná největší souhlas s tím rozpočtem a proto jsme tedy velmi rádi za ten přístup, který zvolil nový pan ředitel. Jde o to, abychom eh, neplnili pouze časový plán, ale abychom se také stanovili eh, nebo dodrželi původně stanovený rozpočet, abychom z tohoto hlediska byli dostatečně eh, citliví. Budeme se tedy snažit dodržovat eh, čísla, která byla stanovena jak na úrovni ITERu, tak eh, na úrovni Fusion for Energy. Ehm, my za evropskou stranu eh, tedy spravujeme ty prostředky prostřednictvím podniku Fusion for Energy, to znamená, že to do značné míry závisí na správném vedení pana kolegy Johannese. Děkuji. Děkuji mnohokrát za upřesnění a zpravodajem je pan kolega Marinesko a tím tomu předávám slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vyslechli jsme si velice komplexní eh, prezentaci a myslím si, že můžu hovořit otevřeně. Myslím si, že tu zaznělo všechno, k čemu došlo až dosud a co zřejmě nastane v budoucnu. Takže asi znovu budu opakovat, že třeba brát v potaz, že od loňského roku vlastně veškerý management je nový. ITER management, f, f, Fusion for Energy má nový management. V podstatě všechna významná vedoucí místa byla obnovena a to vedlo k podstatnému vylepšení aktivit. Já jsem navštívil Kaderáž a hovořil jsem s mnohými lidmi a bylo opravdu překvapivé zjistit, jak vlastně vše bylo řízeno v minulosti a čeho dosáhli v minulosti. A měli jsme tu vlastně plány v březnu loňského roku ze strany vedení a, a za podpory tak toho podniku pro eh, energetickou fúzi. Samozřejmě tam došlo k pozitivním věci, ale pak se objevil tedy nový plán, jak tu zaznělo. Ten nebyl přijat ze strany rady a to v podstatě byl jediný důvod, proč jsem eh, navrhl odložení absolutoria. A velice mne těší, že výsledek toho byl velice pozitivní, protože podle mého názoru nezávislé zhodnocení je velice uh, dobré a ostatně reakce všech účastníků na organizaci ITER byla také pozitivní. Takže pro nás je důležité, že 99 práce již eh, byla jaksi udělena, to znamená, celý ten design je téměř dokončen a podle mého názoru i ta čísla, která byla přednesena nyní, a všechny ty milníky a ten časový harmonogram podle mého názoru se ještě změní, protože pokud se to rozjede, řekněme, v tom novém prostředí, v novém managementu za nové organizace se jim to ještě podaří snížit to, co tedy předpokládají, že jaké budou nyní náklady a jaký bude harmonogram. Nyní to tady bylo zrevidováno, věci, jak si fungují lépe a já osobně si myslím, že toto bude velice kvalitní projekt, bude to úspěch a takovýto projekt určitě potřebujeme. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Mám otázku. E, proč jste naladěn takto optimisticky? Proč máte pocit, že tento časový harmonogram je správný, když jich bylo několik? Já jsem jich sama ještě několik zažila. A proč jste nyní optimistický? Co je teď jinak, než jak tomu bylo v minulosti? A poprosila bych eh, o odpověď vás obou. No, já si myslím, že oba dva můžeme přispět k tomu, abychom vás přesvědčili. Ona to není velká věda. Já osobně nejsem optimisticko-pesimistický. Já se prostě zaměřuji na fakta a mohu vám v podstatě poskytnout pouze ta fakta v první řadě, že ten plán následuje vlastně to naše naléhání, od loňského listopadu, že tam došlo prostě k, výměnou, k výměně mezi domácími agenturami a organizací ITER. To znamená, dostali také plnou podporu od těch domácích agenturů. Tak to tomu v minulosti nikdy nebylo. Tam ta úroveň a ty plány, ty byly prostě udělány na úrovni velkého konsorcia, když to nyní eh, se to činí kolektivně s velkou, jaksi, s velkou mírou zapojení těch místních domácích agentur. Nyní tu máme velkou úroveň toho projektu, co se týče i zralosti, toho designu, podepsání určitého počtu smluv a dodržování samozřejmě i těch eh, časových plánů ve smlouvách. A za třetí, myslím si, že tu máme eh, takové vedení, které funguje dobře pospolu v tuto chvíli, ať eh, po dobrém či po zlem, prostě e- Evropa je velký, největším přispěvatelem ITER a IO fungují dobře, tak tomu nebylo v minulosti, no a nyní tedy je tu určitá tedy kapacita. Je to ovšem velká výzva. Je to prostě projekt, eh, který se bude budovat ještě dalších deset let a stále musíme ještě schvalovat i podrobnosti rozpočtu. Eh, musíme na to tedy nadále dohlížet, potřebujeme podporu v oblasti řízení, potřebujeme vše monitorovat a kontrolovat, aby nedošlo k odchylkám. No a to je ta velká výzva, jak pro nás, eh, tak pro vás, zase za parlament, tak i pro komisi, co se týče dohledu. Ale prostě je to naprosto jedinečná chvíle, která nám poskytuje možnost dobrého startu. No a poslední důvod, proč jsme pozitivní, je ten, že tu máme tři nezávislá zhodnocení, která byla provedena od počátku roku a ta potvrzují, že tedy ty jejich nezávislé náhledy to potvrzují. Jedním z těchto orgánů byl i severoamerický orgán, potvrzují tedy tento náhled. Můžeme to tedy nyní vnímat tak, že jsme na dobré cestě, aby prostě se ten celý projekt dostal na tu správnou cestu. A proto je důležité plnit ty milníky. Máme naplánovan monitorovací systém na každý kvartál a vždy se dostavíme sem za vámi, když tu bude problém. Důležitým prvkem také a je to, objevuje se to v strategii pro rizikový management, tedy, že bychom měli být schopni od té nejnižší pracovní úrovně až tady po tu nejvyšší, abychom byli schopni hovořit o problémech, protože na těch deset let tu problémy budou, nemá cenu je schovávat. Takže jsme zaznamenali, že i i, o, i u toho společného podniku se mění tak kultura a, a to mění celou tu mapu projektu. Děkuji, Gerasimo. Já k této velmi kompletní odpovědi mohu dodat pouze to, že eh, každý ten plán je pouze slibem. Vždycky eh, záleží i na lidech, kteří budou ten plán naplňovat. Co to znamená? Je to plán, který zahrnuje více než 10 let. V těch nadcházejících letech které nepůjde pouze o práci našich lidí, ale také na o, práci, o práci našich smluvních partnerů. E, my jen těžko můžeme odhadnout, co bude za 12 let. Nicméně je to tak, že poprvé nastala situace, kdy zatím harmonogramem stojí jak ITER, tak Fusion for Energy. Je to realistické, dodržitelné a může to fungovat. Neznamená to, že eh, se nemůže nic pokazit. Eh, musíme v případě, že dojde k nějakým problémům přijmout opatření eh, na snížení rizika. My se o to tedy aktivně snažíme a já si myslím, že to je právě přístup, který je důležitý. Možná to, bude tedy, možná to nebude o Vánocích roku 2025, možná to bude o několik měsíců později nebo dříve, ale e, v každém případě je to realistický, dodržitelný harmonogram. Pokud se něco pokazí, my se to budeme snažit napravit. E, pravděpodobně to tedy bude o několik měsíců později, ale už se nestane, že by každý rok e, jsme nabírali rok spoždění. Tak tomu bohužel v minulosti bylo a tento postup už se opakovat nebude, to už naštěstí skončilo. Děkuji. Jako první kolega Šoltes. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Dovolte mi, abych i já hovořil optimisticky, abych se podepsal pod optimismus pana zpravodaje Marinesku. tím optimismem to bude ještě eh, snaží, nebo by to bylo ještě snaží, kdybychom ty zprávy, ze kterých eh, plán vychází, byly k dispozici dlouhodobě. To znamená, že bychom se mohli seznámit s detaily projektu ITER tímto způsobem, nebo díky tomu bychom mohli pokládat mnohem konkrétnější otázky. Na základě toho krátkého studia na základě toho, jak jsem to v minulých týdnech přečetl, bych si dovolil vznést několik komentářů a otázek. Za prvé, zpoždění. Vy jste hovořili o tom, že se ten vývoj posouvá správným směrem. Hovořili jste o tom, že první technicky proveditelné datum pro první plazmu nastane v roce 2025. Pokud to srovnáme s tou formulací, která je použita v tom dokumentu, tak bychom mohli očekávat, nebo můžeme vycházet z toho, že do budoucna bude docházet k dalším spožděním. Já bych tedy na tomto pozadí velmi rád slyšel odpověď na následující otázku. Ptám se, je důvodem tohoto spoždění to, že to plánování není dostatečně kvalitní, anebo je důvodem to, že ten projekt je tak komplexní, že v podstatě není možno stanovit lhuty pro dokončení realistickým způsobem. Druhá věc. Další věc, která je podle mého názoru velmi důležitá. Náklady budou bohužel růst. Evropská unie je největším podporovatelem, přispívá do tohoto projektu nejvíce. A to znamená, že bychom si chtěli učinit co možná nejpřesnější představu o tom, jak je tento projekt financován. Rád bych tedy věděl, jaké budou dopady Brexitu. Jaké budou dopady Brexitu eh, na financování do roku 2025? Pokud se Spojené království rozhodne, že bude tento projekt i nadále podporovat, tak eh, jak tedy ty věci budou vypadat? A třetí otázka. Ptám se, jestli některý z partnerů ze smluvních stran mimo EU vyjádřil určité pochybnosti Eh, o tom, jestli je dobré ten projekt i nadále podporovat. To jsou tedy klíčové otázky, které jsem chtěl položit a které se týkají přímo tohoto projektu. Kromě toho eh, mám na srdci ještě jednu věc. Když jsem si pročítal tu zprávu, tak jsem narazil na výsledky průzkumu, který prováděla vaše organizace a tento průzkum ukázal, že Mnoho zaměstnanců má pocit, že jsou tu ještě velké rezervy. Dvě třetiny se domnívají, že, jste, že není dostatek personálu. Polovina vašich zaměstnanců se taktéž domnívá, že tu není zaručena optimální organizační struktura. Komise sama zmínila, že v tomto smyslu se finanční příspěvky navyšovat nebudou. To znamená, že bych se rád zeptal, jak je to možno dát do souvislosti s tím, co jsme viděli na těch uh, folích. Uh, a to i mm, pokud jde o případné uh, snížení uh, nebo prodloužení těch lhůt. Děkuji. Děkuji. A kdo z vás začne? Um. Takže tentokrát to budu já první řadě tedy k těm spožděním a zda může docházet k dalším. Měli bychom mít na paměti, abych tady byl opatrný. Jedná se totiž o vědecký projekt. To není nějaký další velký most na dálnici nebo tunel či cokoliv, co bylo již vystavěno mnohokrát, kde vždycky může dojít ke spoždění ale vždycky eh, jsou tam určité předvědatelné věci. Tady tomu tak není, co se týče třeba těch součásek pro tu strategii First Plasma, jsou obrovské, nikdy nebyly vlastně tak obrovské, ani ten způsob jejich fungování je naprosto nový a pak jsou tu další součásti, který, které si vyžadují úplný vědecký průlom, což eh, představuje určitou míru nejasnosti, co se týče uh, harmonogramu, pokud i ta vědecká práce bude trvat déle. Takže spíše se to blíží k tomu koncovému datu plánu projektu. No a pak i celá ta vědecká komunita, i výzkum v podstatě tomu napovídají, že ten výzkum po celém světě tady má velké potíže, ale i přes tyto výzvy jsme optimističtí, takže to bylo ke spoždění. Pak otázka Brexitu. Fusion for Energy, to je evropská část ITERu, je to taková struktura, je to neevropská země, nebo země ne EU, tedy Švýcarsko se to účastí tedy i radě, i financování pochází částečně z Euratomu, je součástí těch, té smluvní části a část Spojeného království nebo strana eh, Spojeného království nás ujistila, že eh, jak si budou komunikovat eh, s řídící radou a že zajistí i to budoucí financování. Zatím samozřejmě nejasná otázka vlády Spojeného království, takže maximálně můžeme ní poskytnout tento druh ujištění, který jsme od nich obdrželi. Samozřejmě a ta situace je tedy taková nejistá, je tu určitý jet reaktor, eh, který tedy eh, sídlí ve Spojeném království, takže tam je zase další ta pochybnost. Pak oblast mimo EU, pan Toma již zmínil, že došlo také k souhlasu ze strany Spojených států a dokument také eh, amerického ministerstva pro energii, kde se odůvodňuje, zachování ITERu, tedy je to dostupný dokument i na internetu, který byl nasměřován vlastně pro americký kongres a závěrem je to, že USA si přejí zůstat v ITERu. Míra angažovanosti je samozřejmě odlišná, Čína se eh, hodně aktivuje a poskytuje zdroje. Jiné strany mohou mít určité finanční potíže, podobně jako třeba EU, přičem zachovávají tedy svůj rozpočet, ale eh, například nenavyšují, ale jinak eh, tady nejsou nějaké zásadní eh, problémy, které by měly vést nějakou smluvní část k ukončení. Spíše naopak američané se obávali, jak to bude ze strany EU, ale tedy ujistili jsme je, že EU bude pokračovat na projektu. No a v neposlední řadě otázka motivace zaměstnanců, no a ty obavy se zaměstnanci. Já osobně si nejsem příliš jistý, z jakého dokumentu to vyplynulo. Já vím, že naši zaměstnanci mají určité obavy, prošli určitým počtem eh, změn ve vedení i v IO, i v Fusion for Energy, kdy tam některá místa prostě byla permanentně znovu obsazována a mohu říct si tedy, že mé očekávání, když jsem přijal e, toto místo, že protože jsou tu noví lidé v EU, noví lidé v IO i v e, Fusion for Energy, takže to povede k podstatným změnám a že tu nebudou prostě ty překážky, kdy tu se trvávají lidé z minulosti a budou tedy jaksi uh, trvat na těch postupech z minulosti. A to se mi potvrdilo, takže je opravdu velkým potěšením spolupracovat se všemi těmi stranami a proto jsem optimista, že se nám po podaří nakonec přesvědčit zaměstnance, že budeme pracovat lépe a v lepším pracovním prostředí. A je samozřejmě normální, že v průběhu změn se tu prožívá také určitá, určité obavy. No a co, z mé strany, co se týče eh, těch eh, prodlev, tady, tady ten plán je takový, abychom se snažili to minimalizovat prostřednictvím všech těch hodnocení rizik, tedy upravit smlouvy, upravit vše to, co musí procházet běžnými postupy. Vždy prostě budeme eh, stát při Johannesovi, budeme ho podporovat, aby se minimalizovala. Ty dopady budeme na vše dohlížet, budeme projednávat oblasti, kde mohou být rizika. A myslím, že nemám k tomu více, co dodat k tomu, co řekl Johannes, s tím maximálně souhlasím. Jako další je na seznam řečníků paní kolegyně Ayala. Děkuji. Já budu hovořit španělsky, takže si prosím nasaďte sluchátka. Já vám velice děkuji za informaci a také vůbec za to, že jsme svolali toto zasedání, i když v rámci naší agendy to bylo složité, eh, což vedlo k tomu, že pan Poche nemůže být přítomen. Nicméně z toho všeho, co jste nám vysvětlili a poskytli i i ty předběž, předchozí informace, to vnímám tak, že je tu něco pozitivního. Tedy, že s novým personálem eh, bylo možné to mít vlastně ještě lepší způsob řízení. Za to můžeme poděkovat tady ITERu, protože v minulosti to byla určitá vysoká míra frustrace a celá ta důvěryhodnost jak si upadala i přes ty dlouhé roky náročné práce. Takže doufám, že teď tedy ten projekt bude pokračovat ku předu. Tedy nejen, že se to tedy samotné zlepšilo prostřednictvím změn v, zamě- v oblasti zaměstnanců, ale snažili jste se také eh, vše jaksi propojit, lépe informovat a to tedy zřejmě eh, díky těmto úpravám ponese své plody. A dále myslím si, že je zásadní, že Eh, lepší, než aby všichni se věnovali všem těm projektům, takže se prostě zacílíte, aby do toho roku 2025 tu byla vlastně první dodávka toho plazmatu, takového toho prvního konkrétního produktu. Takže moje otázka je následující těch deset let, pokud to tak řeknu, může být hodně, ale pro projekt takového rozsahu to zase není až tak moc. Takže co mne znepokojuje, je vlastně to, jak pracovat na té nadcházející fázi, to znamená 2025 až 35. My právě teď už pracujeme na revizi víceletého rozpočtu, tak nějak vlastně rozhazujeme ty budoucí základy pro ten rok 2025 a já bych věděla, co těch dalších 10 let do roku 35, co to přinese pro tu operativní část, do jaké míry ty odhady mohou být objektivní. Nyní je zapotřebí pro ty následující roky to začít trošku konkretizovat, ty číselné údaje. A pak ty předpovědi těch dodatečných eh, finančních prostředků tady u toho konkrétnějšího rozpočtu bych chtěla vědět, jestli my nyní v roce 2016 už budeme mít tady konkrétní eh, rozpočet, protože to tady zaznělo ty 2 až 3 miliony navíc, a nebo jestli budeme mít prostě konkrétní rozpočty až do roku 2025, kdy nebudeme muset přidávat nějaké astronomické dodatky. Že nyní tedy hovoříme o té možné revizi, že se to tedy navýší buď o 2 až 3 miliony, něco takového mne znepokojuje protože kdybychom to měli konkrétněji rozepsané v rámci možného, protože já si samozřejmě uvědomuju, že jsou tu oblasti a situace, kde prostě se něco rozšíří a bude zapotřebí více prostředků, ale bylo by určitě dobré, kdyby i prostě tady ty výhledy rozpočtové byly jaksi předvídatelné, aby tu nikdo nenabýval takového dojmu, že zase do budoucna tady budeme házet těmi uh, miliony navíc a ta uh, situace by byla taková podivná. No a na závěr, co se týče spolupráce a ty možné spoždění v dodávkách, tady bych chtěla vědět, zda v rámci toho nového vedení a nového programování ty třetí strany, eh, třetí země, zda i oni jsou do větší míry angažovány nyní, když mají tedy dodávat ty součástky a ty nezbytné částice pro sestavení. Nicméně obecně mne to velice těší, zejména to, že tedy americký kongres, kongres s, tím, s těmi jejich všemi námitkami z minulosti to, jak si odsouhlasili, že se budou zapojovat dál přičemž oni jsou tedy důležitým prvkem, abychom zachovali tu důvěryhodnost eh, vůči našim partnerům. No a na závěr takový, řekněme, vtipný komentář. Jsou tu různé struktury, například u nás No. něco velice rychle dostavíme, zrealizujeme, a pak vyvstanou problémy, takže to všechno zkrachuje. Někdy se objeví takové struktury, jako třeba letiště v Berlínu, a kdy pořád nekonečně dlouho čekáme, e, zda to prostě bude nějak fungovat. Prostě existují příklady takových i onakých projektů, takže já prostě mohu s potěšením říct, že se mi líbí takovýto projekt. Určitě najdeme nějaké metody, jak provádět ten monitoring, jak tu zaznělo ze strany komise a doufejme tedy, že nedojde k dalším zklamáním. Samozřejmě se nám podařilo poznat lidi, a myslím si, že samotné zaměstnance těší ta nová reorganizace v ITERu. Tímto chci tedy říci, že opravdu celá ta změna v oblasti zaměstnanců bude velice pozitivní. Děkuji. Kdo chce zareagovat, prosím? Já bych se chtěl nejprve vyjádřit k tomu poslednímu bodu. Když Eh, jsem přijímal tuto práci, tak se mě moji němečtí přátelé ptali, jestli to nebude stejné jako letiště v Berlíně. Ale eh, v letiště v Berlíně bylo od počátku poznamenáno špatným vedením a já si myslím, že tady v ITERu to nebylo tak špatné. Vy jste formuloval celou řadu zajímavých bodů, já je projdu poměrně rychle, ano, 12 eh, let, to je dlouhá doba. Pokud jde o plánování personálu, tak to má ještě jeden nový aspekt. Jde o to, abychom našim zaměstnancům poskytli eh, tu perspektivu toho, že tedy budou moci pracovat na montáže uvedení do provozu, což v minulosti nebylo vždycky zaručeno. To znamená, že v tomto ohledu jsme eh, eh, dospěli k pokroku. Řekli jsme Eh, naprosto jasně, že eh, tedy eh, toto je nutný krok, ke kterému dochází v určitých fázích projektu. Vždycky jsou tu lidé, kteří, kterým se to líbí, kterým ne, lidé odchází, tomu je, mm, je to tak stejné ve všech projektech. Pokud jde o provoz, tak to je velké téma. Když jsme tedy Eh, projektovali toto zařízení, tak jsme eh, uspořádali workshop eh, se zúčastněnými laboratořemi, tak abychom zajistili, že tedy budou stát za tou základní koncepcí. Kromě toho je tu ještě jedna konkrétní otázka, která se týká toho, jestli tedy zaměstnanci budou i nadále kvalifikovaní, kompetentní. My se tedy budeme o to, eh, co možná nejvíce snažit. Byla to eh, velmi aktuální otázka, když jsme se rozjížděli z, radu, z rady ITER. Eh, říkali jsme si, teď musíme přesvědčit naše vlády o tom, že se na to musí vynaložit více peněz. Budeme se o to snažit, budeme se snažit o to, aby tedy naše vlády, naše parlamenty tento projekt podpořily. Je to tedy nepochybně otázka, která je stejně aktuální ve všech členských eh, státech eh, projektu ITER jako tady. Já si myslím, že jsem v podstatě pokryl všechno to, co jste říkala. Pokud jsem něco vynechal, tak mi prosím dejte vědět. Já si k tomu dovolím dodat jednu věc. Za nás, za Evropskou stranu, je to tak, že ty nejkritičtější fáze tedy nastaly na začátku. Budovy a vakové nádoby jsou tedy nejnáročnější z hlediska dovedností, kvalifikací a i peněz. Jakmile skončí stavba, tak naš, naše účast bude nižší z procentuálního hlediska. My nyní v tuto chvíli platíme 45 nákladů a při provozu potom budeme platit 35 Pokud je o třetí strany, tak hlavní problém, který, který je s tím v tuto chvíli zpět, spočívá v tom, že ty třetí strany musíme přesvědčit o tom, že Evropská rada a Evropský parlament budou i nadále projekt ITER podporovat. Pokud nedostaneme tuto podporu, eh, pro dokončení budov a vakuového, eh, vakové nádoby, tak eh, samozřejmě i angažovanost těch třetích stran poklesne. Oni projekt ITER potřebují stejně jako my, protože eh, v, jaderné syntéze nebudou bez ITERu schopni pokročit, stejně jako my. ITER potřebují pro další výzkum, fúzí, eh, pro další pokrok a to je tedy naše společná situace, náš společný cíl. My jsme to prověřili jak na formální rovině, tak bilaterálně a snažili jsme se tedy o to, aby eh, ten ITER byl dobře přijímán, protože nikdo sám za sebe, žádná země sama za sebe nemůže vybudit něco tak velkého, jako je ITER. Eh, není možné, aby američani, číňané, eh, postavili Tokama k takovéto velikosti. To znamená, že to je to, co nás spojuje, je to zároveň poslední šance. Eh, pokud bychom nabrali další spoždění, měli bychom velké problémy. Eh, určitě, že tady tady budou Určitě tady nastanou problémy, budeme to řešit s Rusy, Japanci, Korejci. Oni tedy v roce 2025 chtěli pokračovat rychleji. Určitě můžeme diskutovat o eh, konkrétních deses, detailech ty třetí eh, strany se zaměřují na eh, období po prvním plazmatu. Ve Wagnerově zprávě se spíše hovoří o tom, že by bylo dobré, kdy by pak nastala fáze určitých experimentů a kdyby se to tedy postupně eh, rozvíjelo, ne, aby se to tedy co možná nejrychleji dokončilo. Eh, to znamená, že opět dospěli jsme k tomu, že je potřeba eh, ten fázovaný, odstupňovaný přístup. Děkuji mnohokrát za veškerá upřesnění a za odpovědi na dotazy a ptám se pana Marinesku, panem zpravodaj, zda si přeje ještě vystoupit. Ne? Ne, všechno bylo řečeno. Já nejsem až takový optimista, jsem realista. Já jsem tam byl, viděl jsem to a upřímně řečeno, srovnávám to, co je nyní, s tím, co bylo v minulosti. A to je nesrovnatelné. Ty problémy vznikly v důsledku dřívějšího managementu, v důsledku dřívější organizace, nedostatečné spolupráce mezi mezinárodní organizací a domácími agenturami. Nebyl to žádný plán, žádný časový harmonogram, žádné milníky, nic. A nyní je tedy všechno stanoveno, všechno je k dispozici. Jakmile máte plán, tak víte, jaké máte spoždění. To znamená, že se můžete zlepšit a můžete to okamžitě napravit tomto smyslu je to tedy velká šance pro tento projekt. Děkuji mnohokrát. tady jeden z úspěchů i tohoto výboru, který již dva roky kritizuje tento projekt, sleduje ho pozorně, mluví do něj právě protože tam byl nedostatek plánování a že náklady se neustále navyšovaly. Takže to byla přípravná zkouška pro zkoušku příští týden, to bude 14. 7., kdy budeme mít pana komisaře Kaněte u nás na výboru společně s výborem ITRE. Ale pro mě bylo důležité, abychom zorganizovali naše dnešní setkání, neboť budeme mít druhou zprávu Majana po tom odloženém absolutoriu, tak abychom měli dostatek informací, abychom se mohli skutečně pořádně podívat na tento projekt a na to, jak to tedy vypadá s jeho aktuální situací. A já se vás ptám, stále zvažujeme navštívit Kadaraš. Podle vás, jaký by byl ten vhodný okamžik pro návštěvu Kadaraš? Eh, letos, myslím, je velice dobrá doba pro tu návštěvu. Vidíte, že právě ty výstavby dosáhly úrovně zemského povrchu. Vidíte, že tam se odehrálo nové, to, co například se dosáhlo vlastně betonu, je omorovské. To je, příští rok to bude jistě také velice zajímavé, protože tam bude eh, již připraveno na montáž mnoho stavebních prvků, takže existují různé možnosti. Mm, takže v podstatě bych mohl pouze říct, že si sami můžete vybrat, jak chcete. Děkuji mnohokrát, před předsedkyně, tím jsme dospěli ke konci naší schůze, k bodu různé nic nemám. Děkuji mnohokrát všem a příští týden budeme po tomto velice intenzivním přípravném setkání pokračovat naší schůzí. Děkuji mnohokrát a tímto ukončuji tuto schůzi.